A nyní bych rád učinil oznámení. V souladu se článkem 216 odstavec 4 bych vás rád informoval o tom, že nedošlo k žádné žádosti o změně korekce chyb, která byla oznámena včera v půl šesté odpoledne a proto tato korektura chyb se považuje za schválenou. A nyní se dostáváme k následujícího bodu a to je zprávě